Vítám paní. Eh, já vás tady velice srdečně vítám, dámy a pánové. Prosím, pokud chcete opustit tento sál, učiňte tak prosím potichu. Pozostałe osoby. Ostatní, prosím, aby se zúčastnili diskuse o prohlášení komise, integrita komise, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise. Za komisi jako první bude hovořit pan eh, komisař Ginter Ettinger. Prosím, pane komisaři, máte slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci,